Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Já vítám ty e, změny, to zlepšení, kterého jsme dosáhli, protože tím ovlivníme životy 260 milionů zaměstnanců. Kdo má smlouvu, se na smlouvu může odvolávat. Je velká ostuda, že Německo jako ekonomický lídr světa má e, největší rozdíly v minimálních mzdách. Je důležité, abychom těmto lidem v prekérních podmínkách dali více práv. Smlouvu musí mít zaměstnanec ideálně před nástupem do práce nejpozději do jednoho týdne. Je potřeba opodstatňovat, proč se věci neřeší podle pracovních smluv a musí se stanovit pevné lhůty, jak se budou řešit případné spory. To je diskuse, v které je potřeba pokračovat. Vzhledem k blokádě v radě jsme však nemohli v této věci dosáhnout velkých úspěchů. Bylo by správné některé formy práce úplně zakázat. A není možné, aby lidé, kteří pracují méně než 32 hodin týdně, byli z výhod této směrnice vyňati, protože i oni odvádí svůj kus práce pro Evropu. Pane kolego, bylo to trošku moc rychlé a nyní má slovo na jednu minutu pan Fielner. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ono je trošku surrealistické být zde ve sněmovně nejen proto, že to je pro mne poslední plenárka, ale také proto, že švédští sociální demokraté říkají, že se to přece vůbec neděje, že EU nereguluje trh práce ve Švédsku. No a pokud to přesto dělá, tak to vůbec nesouvisí s evropským sociálním pilířem. Stefan Lavín, náš premiér, řekl, že to je mýtus, ale když si přečtete, přečtete, co v tom dokumentu stojí, tak tam vidíte, že to je eh, jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů komise, který vychází z Jeteburského samitu v roce 2017. Ale ono se to neděje. Eh, Sdělení, to hlavní sdělení je, že zkrátka v naší realitě se nic neděje. Občas se švédští socialisté a demokraté probudí, třeba loni v létě hovořili o tomto návrhu jako o nepřijatelném, tvrdili, že to vážně ovlivní švédský model, kde máme různé formy kolektivních smluv. To je pravda, že se to děje, ale je neuvěřitelné, že ve finále švédští sociální demokraté hlasují pro. No a pak zase začnou tvrdit, že se vlastně neděje vůbec nic. Možná proto tady nejsou, protože to, co se děje tady, se zdá švédským sociálním demokratům jako něco surrealistického. No, do části, kde paní Kozlověcká má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Žijeme v době, kdy se podmínky na trhu práce mění velice rychle, nové formy zaměstnání, nové požadavky na dovednosti, je to šílené pro pracovníky i, prac, i eh, zaměstnavatele. Samozřejmě, že sladit domácí a eh, soukromí a pracovní život, to je nesmírně obtížné a naší povinností je, aby lidé samozřejmě měli transparentní podmínky a zároveň zajištěny minimálně pracovní podmínky v Evropě. Ve výboru EMPL jsme vyjednávali velice tvrdě a s radou se nám povedlo utvořit směrnici, která chrání pracovníka lépe a zároveň si myslím, že nezatěžuje. Promiňte, vážená paní kolegyně, musíte zpomalit. Musíte trošku zpomalit. Děkujeme. A na druhé straně zároveň to nezatěžuje nadměrně zaměstnavatele a respektuje různé pracovní modely v různých členských státech. Ráda bych obrátila pozornost na implementaci společných požadavků, pokud jde o poskytování informací o pracovních podmínkách v písemné formě do sedmi dní od začátku pracovního poměru a širší informace do 14 dní. Dále jsem velice ráda, že tam došlo k určitým omezením, pokud jde o zkušební dobu v mnoha zemí členských států, mnoha zemí Evropské unie. Děkujeme a nyní má slovo paní Darling na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. V roce 2016 výbor, petiční výbor Evropského parlamentu vyslyšel pracovníky McDonaldu v celé Evropě ohledně prekérních pracovních podmínek a kontraktech eh, v přestože tam byla taková ta kampaň Happy Meal. Já jsem s ním spolupracovala a inspirovali mě především mladí pracovníci tohoto odvětví, kteří se sjednotili v odborech a řekli, tak už dost a my si zasloužíme férové pracovní mm, podmínky a slušný plat. A dneska budeme hlasovat o posílení této směrnice mm, mm, práva transparentnějšího charakteru, pokud je o pracovní podmínky. Nejsou až tak radikálně, jak bych si přála. Chtěla bych, aby došlo k zakázání například Eh, smluv na nulovou pracovní dobu a univerzální pokrytí všech pracovníků bez ohledu na to, za pracují ve veřejné nebo soukromé sektoru, bez ohledu na to, kolik hodin odpracují týdně či měsíčně. A ovšem, jak bylo řečeno, tato pravidla přichází s novými právy, důležitými právy v prekérních zaměstnáních v celé Evropě a tato práva musí být komplexním způsobem implementována bez jakýchkoliv výjimek. Toto jsou minimální práva, udělejme ještě více, protože prekérní situace zároveň živí nejistotu a samozřejmě, že na tom se živí různé eh, extrémní strany. Děkujeme. Slovo má paní Komasi, Tomašič. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Evropska unija mora nastaviti biti globalni predvodnik. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Evropská unie mohla nastavit ty nejlepší pracovní podmínky na celém světě. Já si myslím, že to je určitá revoluce, vytváří to určité nové příležitosti, ale zároveň nesmíme spochybňovat tu čtvrtou revoluci, která je velice důležitá, průmyslovou revoluci. Musíme samozřejmě, pokud vidíme flexibilní zaměstnání a pracovní místa, nesmíme zapomínat na to, že to představuje i mnoho příležitostí pro digitální sféru. Zároveň ale pracovníci musí mít možnost slušných, řádných pracovních podmínek, tak aby všichni těžili z práv pracovního trhu, který se vyvíjí nesmírně dynamickým způsobem. Musíme zde mít záruky pro podniky, zároveň, že je zde ještě rovnováha nejenom teda pro pracovníky, ale samozřejmě i pro zaměstnavatele. Paní Kuneva má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Musíme mít eh, předvídatelné pracovní podmínky eh, v Unii. Jak to uděláme, ale když eh, nezahrneme miliony pracovníků? Protože to je to, co se stane ve chvíli, kdy budeme hlasovat pro výsledek trialogu. A v podstatě přijmeme eh, nejisté zaměstnání, protože návrh rady nechrání pracovníky více. V podstatě vytváří větší flexibilitu. A proč by neměli všichni pracovníci získat informace o podmínkách své práce a o svém platu od prvního dne své práce? V Evropě celá řada lidí eh, pracuje eh, jako takzvaní, eh, pracuje na černo. Jsou to lidé oficiálně na volné noze, ale na volné noze nepracují. Není to přesně to, co se snaží říci žluté vesty ve Francii? Ehm, je je slyšet stále více a více, nejenom ve Francii, ale po celé Evropě a my je musíme vyslechnout samity, my jsme, já nevím, myslím, mys, myslíme si, že chcete vystoupit v každý a je to, je to tak, nebyli jsme si jistí, takže prosím, máte slovo. Paní předsedající, A pracovní podmínky jsou velice důležité, protože práce je naprosto zásadní v, naší živo- v našem životě. A já jsem byl stínovým zpravodajem k tomuto tématu ve výboru jury a byl jsem v úzkém kontaktu s pracovníky, mimo jiné na Maltě. A bylo to skutečně neskutečné, co člověk slyší. V podstatě lidé začnou pracovat bez pracovní smlouvy, poté dostanou plat a jsou překvapeni, kolik dostali, protože to dopředu nevědí. Zároveň ehm, někteří pracovníci musí ehm, absolvovat určité školení, ale za to školení musí zaplatit eh, sami. A tato směrnice se to snaží eh, řešit. Ehm, určitě jsou zde ještě některé nedostatečné věci. Eh, je potřeba, abychom měli na, na paměti pracovníky stejně tak jako firmy. Samozřejmě je důležité, aby zde existovala konkurence mezi jednotlivými podniky. Pani má slovo. Thank you very děkuji, děkuji za slovo. horníci v 19. století neměli žádnou jistotu v oblasti zaměstnání nebo například dokazy v Liverpoolu v, na začátku 20. století. Čili jak je možné, že v 21. století, když člověk chodí po měsíci a vysíláme sondy na Mars, nejsme schopni obyčejným našim lidem zajistit eh, bezpečné zaměstnání. Ve Velké Británii máme smlouvy na nulovou pracovní dobu. A my samozřejmě ale vidíme, že se prostřednictvím té průmyslové revoluce a digitální oblasti mění tento svět. My musíme zajistit, aby pracovníci v tomto novém ekosystému byli zajištěni na trhu práce. Velká Británie se snaží opustit EU a konzervativce pravděpodobně rozmělní tato práva. Právě proto musíme zajistit, že dobrá regulace pro transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, včetně kolektivního vyjednávání pro všechny pracovníky ve všech 28 členských státech, budou nejlepším způsobem pro 27, že to bude nejlepší eh, způsob samozřejmě eh, uplatnění těchto podmínek i pro Velkou Británii. Děkujeme, pan Marias má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. No, opět ten samý spektákl. Co tu vidíme? Je to v podstatě zase úplně ta samá politika Evropské unie. Pracovní podmínky, eh, řeší se jakási atypická práce, otázka flexibility – a vůbec to přitom nepomáhá tvorbě nových pracovních míst, vůbec to nepomáhá udržování pracovních míst. To je velký deficit. V tomto návrhu směrnice jsou obecně velké mezery. Kromě toho, to vykořišťování, ke kterému dnes dochází, to musí skončit. Například různí ti suplující učitelé na základních a středních školách jsou tisíce, v Řecku jsou tisíce učitelů, kteří jsou v podstatě rukojmím řeckého systému, protože jejich pracovní smlouvy nejsou založeny na směrnici 1999. Mají právo, i oni mají právo na zaměstnání. To bychom měli řešit na výboru pro petice. Děkuji. Paní, paní González Peněz má slovo. No- paní předsedající. Nové formy práce, jako je například práce on demand, představuje eh, velkou flexibilitu a nestabilitu. Lidé musí být eh, naprosto k dispozici Ehm, existují další nové formy ehm, nejistého ehm, zaměstnání a neexistuje zde odpovídající regulace. Tato směrnice byla původně ambiciózní a inkluzivní. Cílem bylo dát jistotu lidem na pracovním trhu. Nicméně je zde celá řada výjimek, na které se tato směrnice nevztahuje, například státní úředníci, státní zaměstnanci, eh, námořníci a tak dále. A tudíž tato směrnice nechrání ty, kteří to nejvíce potřebují. Eh, jsou to například pracovnice v domácnosti. Eh, tyto práce dělají většinou ženy a nejsou zde dostatečným způsobem chráněny. pracovnice v domácnosti zde nebudou pokryty eh, touto směrnicí a eh, to je chyba. Eh, je třeba, abychom mysleli také na tyto lidi. Nemůžeme podpořit tuto směrnici, která nepřistupuje spravedlivě k těm, kteří nejvíce potřebují ochranu. Takže tím jsme dokončili část Catch a nyní poprosíme paní komisařku Tysen o odpovědi. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, já již jsem poděkovala panu zpravodaji, ale dovolte, abych poděkovala i stínovým zpravodajům a zároveň rumunskému předsednictví za konstruktivní a úspěšná jednání. Vážení poslanci, Navrhovaná směrnice ohledně transparentních a předvydatelných pracovních podmínek se opětovně zaměřuje na to, co je skutečně důležité pro pracovníky na dnešním pracovním trhu. Flexibilita je nevyhnutelná, podobně jako digitalizace. A právě proto my nechceme bránit novým typům zaměstnání, ale chceme podporovat pracovníky, kterých se to týká, aby došlo k ochraně proti nějakým excesům a aby měli minimum předvědatelnosti, tak aby si člověk mohl organizovat svůj život provádění této směrnice bude společným úkolem pro členské státy, zaměstnavatele i zaměstnance a zároveň sociální partnery. budou, budou moci zakročit přímo na místě. Proto bych vás ráda poprosila, abyste podpořili tuto směrnici, to zásadní opatření v oblasti sociální bezpečnosti a solidarity se všemi našimi pracujícími. Já jsem se o tom zmínila, paní předsedkyně. Toto je obrovský výdobytek v oblasti evropského sociálního pilíře, aby se stala realita. a myslím, že bychom na to měli být hrdí. Je to milník. Vážení poslanci, poslankyně, ráda bych propojila tuto směrnici ještě s jinými iniciativami, například vysílání pracovníků, o, o, o, ochrana eh, nebo přístup k sociálnímu zabezpečení pro všechny, accessibility, eh, přístupnosti a tak dále, eh, sladění pracovního a soukromého života. Toto jsou iniciativy, které skutečně poukazují na to, jak váš výbor, váš parlament, rada i komise, to všechno, co jsme udělali v rámci volebního období, aby sociální Evropa opětovně byla v centru pozornosti nás všech včetně odborů. Děkuji. A nyní pan zpravodaj závěrečné slovo. Ještě jednou mnohokrát děkuji, paní předsedající. Naprosto eh, respektuji to, co zde zaznělo. Eh, budu eh, reagovat především na ty, kteří vyjádřili určitou zdrženlivost, pokud jde o tuto směrnici. A pokud vás to uklidní, já jsem také frustrovaný tím, že jsme se nedostali ještě o krok dále, ale moje práce v parlamentu byla nalézt kompromis, nalézt určitou rovnováhu. A co e, zde lidé kritizovali? V podstatě jsou to tři věci. E, za prvé, a proč se zde požaduje e, tři Um, hodiny uh, týdně a 12 hodin měsíčně. Chtěli bychom, aby to pokrývalo všechny, ale je zde tento uh, limit. Ale je to určitě lepší, než uh, jak to bylo dříve. Tam se hovořilo o dvou měsících. Dále je třeba, aby Evropská komise dohlížela nad prováděním. Například, pokud bude stále více 11 e, hodinových smluv měsíčně, potom je potřeba samozřejmě učinit kroky. Další věc se týká té exkluze některých typů pracovníků. Já to úplně nechápu, například e, námořníky. Eh, či eh, eh, rybáře. Nicméně nebylo možné nalézt kompromisu bez těchto výjimek. A mohu říci, že jsme se skutečně snažili tuto věc intenzivně řešit. Chci kolegům říci, aby Eh, se na to podívali jako já. Je to dobré, není to perfektní, ale je dobré. Je dobré, abychom měli tuto směrnici pro budoucnost evropských pracovníků. Je to určitě lepší než nic. A já respektuji vaše ambice, naprosto respektuji a to, jak to vnímáte, že byste chtěli jít ještě dále, když kritizujete tento text. A nicméně, ačkoliv to není perfektní, myslím, že je to dobré a já doufám, že celý parlament um, podpoří uh, tento návrh. Je to určitá etapa uh, ve vytváření evropské sociální politiky. Děkujeme. Tím jsme dokončili tuto rozprávu a hlasovat budeme dneska. No a nyní se dostáváme ke zprávě pana Lenárce ohledně Evropského orgánu pro, zaměst, pro zaměstnanské otázky a dávám rovnou uh, slovo panu zpravodaj na 4,5 minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení přátelé, Evropský jednotný trh je postaven na svobodě pohybu osob, služeb, zboží a peněz. To jsou čtyři svobody, které nám přinesly mnoho dobrého, lepší prosperitu, lepší blahobyt, více obchodu a tak dále, ale Evropa to je daleko víc než jen trh a obchod. Musíme zajistit, že trh v Evropě bude trhem upřímným, že to bude trh, kde nebudou pracovníci vykořišťováni, že nebude možné být pseudo OSVČ nebo eh, kde nebude možné provádět dumping na trhu práce. Musí být jasné, jak mohou být pracovníci aktivní na trhu práce, aniž by eh, spadli do pasti některých subjektů na trhu. Musí to být trh se svobodou pohybu, ale musí to být trh upřímných pohybů na trhu, abychom dosáhli dvou věcí. Za prvé, potřebujeme přísnější a jasnější evropská pravidla, ale potřebujeme také lepší zprávu těchto pravidel. Co se týká pravidel jako takových, na těch jsme v posledních letech pracovali hodně, hodně tvrdě. V rámci představ, že eh, říkáme, že chceme stejnou odměnu za stejnou práci, Eh, chráníme práva pracovníků, těch, kteří nakládají s nebezpečnými materiály v rámci pilíře sociálních práv, jsme dosáhli let čeho, abychom zajistili, že budeme mít skutečnou a upřímnou Evropu. Ale pravidla jsou pouze tak dobrá jako papír, na jakém jsou napsaná, pokud eh, nebudou náležitě spravována a implementována. A tady leží obrovská výzva. Více než 17 milionů Evropanů Eh, žije a pracuje v jiné zemi, než odkud pochází. V posledních letech se tento počet zdvojnásobil a postupně se dále zvyšuje. Vidíme, že eh, různé inspekce eh, trhu práce se stále více omezují pouze na domácí území daného státu, kde je často zpráva těch pravidel daleko od dokonalosti. A dnes tomu učiníme přítrž. Vytváříme orgán ELA, který zajistí výrazné zlepšení eh, v této oblasti. Je to výzva, eh, kterou bereme velice vážně a to dnešním dnem ukazujeme. Ukazujeme, že Evropský parlament plní své sliby. Méně než rok po původním návrhu komise jsme zde, kdy Evropský orgán pro pracovní záležitosti může konečně začít fungovat. Bude to znamenat lepší, eh, lepší zprávu práv pro pracovníky i pro firmy. Bude možné provádět společné inspekce práce. Bude možné eh, používat eh, nové různé nové formy řešení sporů. Například v situacích, kdy nebude dostatek dat tento orgán už má teď před sebou spoustu práce. Je nejvyšší čas, abychom takovýto orgán zřídili, ale každá takováto instituce potřebuje mít také zuby v uvozovkách, aby mohla problémy skutečně řešit, aby zajistila, že ta důvěra v jednotný trh bude do budoucna zachována. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, nejprve Marian Thyssen, paní komisařce, bez jejíž iniciativy a tvrdé práce bychom zde dnes nejednali. Děkuji také rumunskému předsednictví rady proběhl velice intenzivní jednací harmonogram, ale je to hlavně díky nim, eh, že máme dnes na stole tento výsledek. A nakonec bych chtěl poděkovat kolegům z ostatních frakcí. Během vyjednávacího procesu jsem se s nimi výdal eh, často častěji než se svou vlastní ženou. Eh, Teď nechci říct nic špatného vůči své ženě, ale jistě to byl kvalitně strávený čas. Děkuji tedy za tuto produktivitu a těším se na spolupráci do budoucna. Děkuji také všem ostatním, kteří se angažovali v této věci, protože ani bez nich bychom zde nebyli tam, kde jsme. Děkuji, paní Tysen. Máte tři minuty. Děkuji. Jsem velice ráda, že jsem zde. Chystáme se hlasovat o nařízení zřizujícím orgán ELA. Já jsem vždy toto nařízení považovala za ten poslední střípek v rámci té mozaiky agendy této komise, v rám, eh, co se týká mobility pracovních sil v Evropě. V březnu 2018 jsem toto návrh předložila a nyní o rok později se chystáme hlasovat. To je skvělý výsledek co do rozhodovacího procesu v Evropě. Je to hlavně díky konstruktivnímu přístupu obou kolegislátorů, a díky závazku zpravodaje parlamentu a díky předsednictví rady chtěl bych poděkovat panu Lenarcovi, Jaronu Lenarcovi za velkou efektivitu při zprávě těchto jednání jménem parlamentu. A chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům. A v neposlední řadě také předsednictví rady za konstruktivní příspěvek k této diskusi. Vážení poslanci, vážené poslankyně, ELA to bude první operační agentura EU v oblasti mobility pracovních sil. Její zřízení je eh, urgentní. 17 milionů občanů EU žije nebo pracuje v jiném členském státě, než eh, kterého státu jsou občany. A právě pro ně tento orgán je. Chceme zajistit, aby pravidla mobility pracovních sil EU byla aplikována konzistentně, důsledně a spravedlivě. ELA bude mít tři hlavní cíle, budou stejně důležité. Za prvé, usnadní přístup k informacím a službám pro firmy i pro občany, když se ti to vydávají za hranice, protože oni musí znát, jaká jejich práva a povinnosti vlastně jsou. ELA zajistí, že členské státy budou dodržovat své informační povinnosti například eh, v, obli- v oblasti vysílání pracovníků a bude také spravovat každodenní činnost EURESu, tedy Evropského portálu pro mobilitu práce. Za druhé, ELA bude usnadňovat a podporovat spolupráci mezi národními orgány, které vynucují eh, legislativu EU pro oblast mobility pracovních sil a sociální zabezpečení a její koordinaci. ELA tím pádem umožní členským státům v přeshraničním kontextu bojovat se sociálními podvody, bojovat se zneužíváním práv e, pracovníků a bojovat s nevykázanou prací. Stavíme tak na základech Eurojustu a Europolu. ELA na tuto práci naváže a združí evropské experty pod jednou střechou, aby usnadňovala výměnu informací a spolupráci. Je bez pochyby, že tohle významně přispěje vytvoření eh, společné kultury vymáhání předpisů a dodržování předpisů a přispěje to ke vzájemné důvěře. ELA také eh, podpoří národní inspektoráty, aby mohli eh, společně pracovat na společných inspekcích. A za čtvrté, ELA bude mediačním fórem mezi vnitrostátními orgány v případě sporů. Pod, podporou dialogu a Doufáme, eh, že eh, rychle vyřešíme eh, případné spory, které se budou týkat případů jednotlivých občanů nebo firm. Když jsme před dvěma lety začali hovořit o možném vytvoření ELA, e někteří měli pochybny o přidané hodnotě další evropské agentury. Je eh, jasné, že chceme vytvořit orgán s operačními úkoly, které se zatím nevykonávaly na úrovni Evropské unii a přesně eh, toho se tento eh, orgán týká. Ten orgán bude mít velkou praktickou hodnotu při vymáhání pravidel mobility a zároveň bude nabízet, nabízet příležitosti k spravedlivé mobilitě v Evropské unii. Jakmile bude tento orgán vytvořen, přijme eh, komise eh, na podzim eh, roku 2019 kroky, aby byl funkční. Opravdu se těším na vaše postřehy během této rozpravy. Děkuji. Děkuji. No. Nyní ve jménu výboru pro rozpočet pan Kajerna na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní komisařko Tyson, kolegyně, kolegové. Eh, tento pracovní orgán se bude starat o prosazování pracovní mobility. To je dobré do budoucna. To bude první partnerka, nebo první partner k rozhovoru pro inspektory práce pro možnost provádění kontrol, aby se zabránilo sociálnímu dumpingu. I to je dobré. Tím i čestné podniky budou eh, mít lepší ochranu. Ehm, to je také dobré, ale není tak dobré, že budeme muset ještě tak trochu čekat, než tento pracovní orgán bude schopen plně fungovat. Třeba, že je to důležitý milník. My bychom si bývali přáli ještě silnější kontrolní kompetence pro tento úřad a politování hodné je, že se neumožnilo zabudovat sankční možnosti eh, v rámci kooperace členských států a též slabé zapojení mm, sociálních partnerů je podle mého názoru chybou. Eh, nechápu, jak konzervativně liberální frakce mohly toto zanedbat. A my doufáme, že při sporu o sídlo eh, tohoto evropského orgánu eh, bude větší racionalita, než to bylo při minulých agenturách. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní paní Deli za výbor pro dopravu. Eh, mm, hovoříme o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti. Eh, jeho ustanovení je více než eh, nutné, je naprosto nezbytné. Musíme mu dát prostředky, abychom měli správné právo pro prosazování práva a zabraňovali sociálnímu dumpingu. Musí to být, to to bude doprovázet nejenom vysílané pracovníky, ale také umožní lepší práci jiným, kteří pracují v jiných členských zemích, abychom skutečně mohli konat a prosazovat práva pracujících v rámci volného pohybu, který skýtá opravdové příležitosti. Tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude moci vykonávat inspekce po celém území Unie. Drazí kolegové, zcela jasně se jedná o další krok eh, v sociální Evropě. Máme to sice zapsáno v textu, ale stále to ještě nebylo realizováno. To je další krok v realizaci a já očekávám, že drazí kolegové, my všichni společně odhlasujeme velkou většinou eh, tento mm, eh, orgán. Děkuji vám. A teď pan Zavacký za výbor pro právní záležitosti. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Dnes zde opět diskutujeme o tématech, jako je sociální dumping, práva pracujících a dalších. Návrh, který jsme, máme, spočívá v tom, že se vytvoří Evropská agentura pro pracovní záležitosti, ale nesmí omezovat národní práva. Spíše by měla podporovat eh, národní státy v jejich snahách Často se to týká také silniční dopravy. E, státy západní Evropy e, zde na tomto poli jednají často na úkor e, občanů z východní Evropy. Jde také o ekonomiku, o rozdíly v ekonomikách jednotlivých členských států a vždy musíme zachovávat ty zásadní principy, totiž podporu podnikání jakožto takového. Bylo by dobré, kdyby bychom vyřešili velké problémy. A sídlo této agentury by mělo být v té zemi, kde ještě žádná agentura není. Například v Bulharsku my bychom byli dobrým hostitelem pro tuto agenturu. Děkuji. Pane Pavel, máte slovo v jménu komise Libe. Děkuji mnohokrát. Já vítám přátelé, kteří sledují naši diskusi. Děkuji za veškerou práci paní komisařce i všem, kteří spolupracovali v parlamentu na této diskuse. Eh, chci také poblahopřát rumunského předsednictví, protože se nám podařilo završit ehm, během roku toto vyjednávání. Eh, tento Evropský orgán po pracovní záležitosti bude mít velice významnou roli. Paní komisařka už se eh, zmínila o několika problémech, které mohou být vyřešeny právě díky tomuto orgánu. Já bych rád řekl, že bych uvítal, kdyby sídlo tohoto orgánu bylo v Rumunsku, eh, protože my máme v Rumunsku příslušný systém poskytující transparentnost větší než v jiném členském státu. Dodáváme nejrychlejší odpovědi členským státům, když se jedná o přeshraniční spolupráci a nebo eh, o zprostředkování údaje v souvislosti se zahraničními eh, pracovníky. A to by všechno byly výhody, kterých by mohla využít tato agentura, tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Děkuji vám mnohokrát. Pan Solé jménem výboru FAM. Děkuji, paní předsedkyně. Vytvoření Evropského orgánu práce je eh, velkým krokem vpřed k ochraně práv pracujících a k vynucování eh, eh, pracovně právních ustanovení pro řadu evropských pracujících, kteří Eh, vykonávají eh, právo na svobodu pohybu. i Jako zpravodaj eh, za výbor pro práva žen bych si ale přál, aby bývalo přijato více našich návrhů, například provádění gender mainstreamingu před vytvářením ročního a víceletého programu a kontakty s Eurostatem při sběru statisticky podstavních dat, genderově vyvážené podávání zpráv a genderově dezagregovaná data a v poslední řadě, ale neposlední řadě, zajištění eh, genderové rovnováhy v eh, poradních i řídících orgánech ELA. Nicméně eh, orgán nebo zprávu podporujeme a doufáme, že ten orgán bude co nejdříve funkční. Děkuji nyní pan Kasa za EPP na minutu 30. Děkuji paní předsedkyně. Já bych poblahopřál a, a mm, panu zpravodaji ke skvělému výsledku a Eh, kterému se mu, eh, kterého se mu podařilo dosáhnout v této eh, legislativě. Je to další krok k dosažení spravedlivější a sociálnější Evropy. Ano, je to další úspěšný příběh při naplňování zásad Evropského pilíře sociálních práv. Je to také úspěch a je to v naplňování příležitostí, které nabízí jednotný trh. ELA bude pomáhat jednotlivým orgánům ve členských e, státech e, v boji se zneužíváním a s podvody e, a bude usnadňovat mobilitu pro občany. Také bude pomáhat při spolupráci mezi evropskými zeměmi a vymáhání, při, při vymáhání stávající legislativy. Musíme zajistit férová pravidla, která budou eh, řádně vynucována. To bude možné jenom díky dobré synergii mezi eh, eh, a spolupráci mezi vnitrostátními orgány. Nesmíme zapomínat na důležitou roli sociálních partnerů v tomto procesu. Jak všichni víme, tak společný trh je nezbytný pro eh, naplnění evropského, celkového evropského plánu. Evropská mobilita je eh, každodenní realitou. Eh, miliony evropských občanů žijí a pracují a cestují do jiných evropských zemí. Děkuji, pan Pininský za SAD na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Vytvoření ELA má se hrát eh, podstatnou roli v ukončení eh, zneužívání eh, pracujících, vykořišťování pracujících a mm, zajištění spravedlivé mobility pracujících a mm, při řešení neohlášené práce. Mm, výzva předsedy Junckera se září 2017 po ní přišla, přišel návrh e, komise v březnu tohoto e, roku a intenzivní práce parlamentu společně e, s radou a proto toho bylo dosaženo v rekordním čase. Je to věc, eh, která eh, bude sloužit každému evropskému občanovi, eh, ať už přichází odkud, odkudkoliv. Je důležité dosáhnout konkurenceschopnosti evropských podniků na základě plně rozvinutého sociálního partnerství, kolektivního vyjednávání a ekologické udržitelnosti. Při to, že podniky někdy mm, Eh, v odolají nebo neodolají eh, závodu eh, v směrem ke dnu, pokud jde o mzdy a krátkodobému plánování, mm, bude vyrovnáno právě takovouto protiváhou. Občané potom budou moci mm, Hmm, se věnovat efektivní eh, práci. Já bych eh, rád všem eh, závěrem připomněl, že letos na podzim bychom s spuštění v provozu ELA měli udělat vysoce publikovanou akci, abychom řekli, že tady snažíme budovat vysoce sociální unii která má, eh, což je jediný způsob, jak eh, zajistit občanům, aby žili důstojně a bezpečně a že to je právě ta bezpečná unie v tom stávajícím Eh, eh, v mm, světě plném výzev. A závěrem děkuji eh, mm, kolegovi Lenársovi za skvělou práci a komisině, komisařce paní Tyson a komisi a radě a všem, kteří tak přispěli k úspěchu této akce. Děkuji nyní paní Harkin na dvě minuty záhady. Já bych ráda poděkovala eh, eh, paní zpravodaji za konstruktivní přístup stínovým zpravodajům, eh, spolu zákonodárcům i paní Tyson z komise i radě. Když jsem se původně zamýšlel nad tím návrhem, tak jsem měla otázky k jeho přidané hodnotě, co se stane s platformou EURES pro nedeklarovanou práci a tak dále. Nicméně eh, mm, tato legislativa jasně ukazuje nezbytnou spolupráci a eh, to tak, abychom eh, dosáhli efektivní LLA. E, Já si kladu otázku, jaké problémy se snažíme vyřešit a jestli tato legislativa je opravdu vyřeší. Volný pohyb pracujících funguje, ale Hmm, čas od času vznikají problémy, které mohou podkopávat důvěru v systém. A potom je tady otázka spravedlivosti a mm, dodržování předpisů. Tyto eh, eh, věci si vyžadují nezávislý orgán, který posílí eh, operační koordinaci a spolupráci mezi členskými státy, který bude mm, mm, zprostředkovávat řešení sporů a řešit ty spory. Eh, mm, myslím, že eh, tento předpis eh, řeší řadu z těchto problémů, které vznikají s každodenním volným pohybem pracujících. A tímto, myslím, přispívá ke svobodnému pohybu všech pracujících, všech občanů EU a díky tomu, že je to, je to racionálnější systém, protože usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a obnovuje důvěru v systém mezi členskými státy a mezi občany. Tohle nebudeme závěrečné vystoupení v parlamentu, ale to je jedno z posledních a jsem dnes velice ráda, že mohu říci, že jsem byla součástí týmu, který připravil tuto eh, legislativu, která podpoří eh, volný pohyb pracujících a zároveň eh, zajišťuje aby občané a členské státy mohli věřit tomuto systému. Děkuji a nyní paní Kary Zaguje na minutu 30. Děkuji. Paní předsedkyně, každý den v Evropě Tisíce lidí musí trpět na neakceptovatelnými pracovními podmínkami, mají špatné mzdy a žádná práva. Tito lidé musí mít často několik zaměstnání, aby vůbec dokázali přežít. Sociální dumping je obrácená strana mince evropského vnitřního trhu. Vnitřní trh si mnohem více váží práv zaměstnavatelů než zaměstnanců. Profit a zisk stojí nad zájmy lidí vnitřní trh je velice vzdálen občanům a jejich zástupcům a čím dál tím více se jim vzdaluje. Ti, kteří trpí důsledky tohoto vývoje, od nás požadují řešení, chtějí, abychom něco udělali proti sociálnímu dumpingu, chtějí, abychom zajistili slušné platy a slušné pracovní podmínky. A jak jim Evropská unie odpovídá, že je třeba ještě více Evropské unie, že je třeba mít další Evropskou agenturu, která bude znamenat mnoho zdrojů a byrokracie. Odpovědí by přece spíše mělo být méně EU a více moci občanům. Ale zde se odpovídá opačně. Více EU a více moci a pravomocí pro Unii. To není seriózní přístup. Občany nepotřebují další evropské agentury. Potřebují získat moc zpět, aby si mohli sami utvářet svůj pracovní trh. Děkuji paní Auken za zelené. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem velmi potěšena skutečností, že dnes eh, zakládáme další Evropskou agenturu, Evropský orgán pro pracovní záležitosti, který může pomáhat a podporovat národním orgánům, aby se řešily mezery a aby se bojovalo proti sociálnímu dumpingu. Miliony Evropanů, 17 milionů Evropanů pracuje v jiné členském státě než ve své vlasti tito lidé pracují, takže potřebují dobré pracovní podmínky a také sociální zabezpečení v případě, že ztratí pracovní místo. Stále ještě ovšem přetrvává velká nedůvěra z důvodu například Například u nás v Dánsku se to týká filipínských řidičů. Volný pohyb je důležitý. A samozřejmě je důležité dobře chránit přeshraniční pracovníky proto chci zdůraznit, že bychom si přáli, aby evropští občané mohli svá práva eh, vymáhat soudní, je to sice eh, takto neprošlo, ale přesto můžeme tento návrh podpořit. Pan Papadakis na jednu minutu. Děkuji, Pokud by pracovní inspekce v Řecku mělo zkontrolovat celé Řecko, tak by to trvalo několik let. Tady nám chybí inspektoři práce v Řecku. Jak tedy máme nějak bojovat eh, proti nekalostem? Máme svázané ruce, nemůžeme dobře chránit naše pracovníky. A nyní má být na to ještě vytvořena další evropská úrovně a být založena Evropská agentura pro pracovní záležitosti, která se má věnovat mobilitě pracovníků. Říká se, že, že pouze 700 tisíc pracovníků mobilitu každý rok využívá. Já si spíš myslím, že to vede k dalšímu zotročování lidí. Ano, říká se, že to je takzvaný evropský sociální pilíř, který podporuje i Syriza u nás v Řecku, ale o co vlastně jde? Minimální normy Mezinárodní organizace práce se podkopávají například eh, kolektivní vyjednávání a komunistická strana Řecka se bude bránit zákon džungle, který se zavádíme. Paní Kozlovská na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Eh, paní komisařko, dámy a pánové, mobilita je jedním eh, ze základních práv občanů Evropské unie. Máme tady vyslaný, vyslané pracovníky, přeshraniční pracovníky a miliony lidí, kteří prostě eh, eh, celá léta eh, pracují mimo svoji vlast. V tomto volebním období komise, parlament i rada mnohokrát debatovali o právech mobilních pracujících. Mluvili jsme o balíčku mobility, o směrnici o vyslaných pracovnících, o předpisech pro koordinaci předpisů sociálního zabezpečení. Vytvořili jsme platformu pro Eh, spolupráci členských států k neregistrovaným pracujícím. Eh, byly to eh, často kontroverzní, velmi kontroverzní rozpravy a ehm, měli jsme řadu pochyb, protože to právo je teď velice komplikované, takže úmysl vytvořit úřad o, pro pracovní záležitosti, který bude informovat, pomáhat, podporovat při porozumění tomu právu je velice užitečný, potřebný, ale v těchto debatách se eh, objevovaly i eh, úmysly vybavit ten eh, úřad silnými kompe- kontrolními kompetencemi. A já bych tady chtěl jasně říct, že i když podporuji ty podpůrné informační funkce, jsem proti těm kontrolním funkcím, protože bychom měli v rámci zavádění nové legislativy pomáhat firmám pochopit právo a uplatňovat je. To je velice důležité pro malé podniky a neměli bychom najednou zavádět hned takové kontrolní funkce. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Breso na minutu. Děkuji vám. Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti je velký úspěch naší frakce v Evropském parlamentu a také první výsledek eh, plnění úkolů v rámci prvního pilíře. Již léta se snažíme o to prosazovat, eh, aby Evropa byla sociální, aby se neomezovala pouze na slova, aby dělala konkrétní činy pro usnadnění práci a mobilitu občanů. Tento orgán eh, zaručí mobilitu, dodržování podmínek a také podporování členských států v boji proti sociálnímu dumpingu a práci na černo. Připomínám komisi, že to byl parlament, eh, který eh, prosazoval tuto povinnost zřízení takového orgánu, abychom měli také společné kompetence pro volbu sídle. Pan Kalvet Šambo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, jsem to já znovu. Eh, co dělat? Já jsem úplně závislý člověk na, Evropě, na sociální Evropě. Vždyť to je zapsáno přesně v tom, co řekla také paní komisařka na závěr naší předešlé diskuse. Eh, je to mandát pro komisi, pro parlament a nedávno i pro radu, protože ráda také udělala ten krok směrem k pozitivní sociální Evropě. Děkuji mnohokrát zpravodajovi a všem za jejich práci. Samozřejmě by to mohlo být dokonalé, není nic dokonalé, ale je to obrovský krok směrem k usnadnění mobility pracovníků, eh, směrem k bdění nad dodržováním pravidem a trestání zneužívání a proto vítáme tento orgán a podporujeme ho. Pan Van den Kandelár na minutu 30. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, vážení kolegové, abychom zajistili poctivou konkurenci na pracovišti mezi cizinci a domácími. O tom hovoří lidé velice často. Sociální podvody se dotýkají obchodů našich občanů každý den, ale přesto je třeba něco dělat. Legislativu, ty problémy jsou velice jasné. Chybí tady v kontroly a bohužel výsledek je, že Eh, ta podpora eh, pro eh, jednotný evropský trh mizí. Proto potřebujeme takováto pravidla. U nás v západních Flandrech prosí podniky o mm, zahraniční pracovníky. Mobilita pracovních sil podporuje hospodářský růst a tedy blahobyt. Nicméně může být trvale udržitelná pouze pokud se bude dělat řádným způsobem podle práva a v tom je jádro pudla. Důležité je, aby kovbojové v eh, eh, jednotlivých sektorech eh, nepro, neprocházeli, aby jim neprocházely podvody. Eh, tím, že se vytvoří EFA, ELA, tak eh, musí přijít eh, změny. Rychlá výměna informací mezi členskými státy, to je nejlepší způsob, jak vykořenit podvody. Vážení kolegové, my jsme slíbili sociální trojité a během našeho volebního období ELA je jedním z aspektů sociální unie. Díky paní komisarce Tyson konkrétní kroky tohoto typu mohou pomoci rozptýlit vyřešit frustraci našich občanů a podpořit eh, eh, důvěru v náš projekt. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Balas na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, ano, je třeba podpořit zřízení tohoto orgánu pro pracovní záležitosti, eh, ale víme, že stále ještě jsme příliš v rozhodovacím řízení a musíme bojovat proti zneužívání, proto by bylo zapotřebí také postoupit kromě eh, tohoto zřízení, aby se prohloubila opravdová inspekce práce, která by mohla nakládat sankce těm, kteří zneužívají tento systém Eh, někdy to, se to provádí na národní úrovni, ale je třeba, aby to spadalo do trestního práva, protože vidíme, že určitý počet je podvodníků, kteří organizují sociální dumping a ty by měli vědět, že pakliže budou pokračovat v tomto práci, ponesou osobně důsledky. Je také zapotřebí, aby Evropská komise dala na stolu elektronickou elektronický průkaz sociálního pojištěnce pro možnost přenositelnosti práv. Takže první krok, další nás ještě čekají pro to, abychom eh, bojovali proti sociálnímu dumpingu a aby se stal tento jenom špatnou vzpomínkou. A teď paní Uvskok na minutu. Thank you. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. A paní komisařku, v květnu minulého roku eh, jsme schválili dohodu o vysílání pracovníků a směrnici. Byl to velký krok pro pracující a pro odbory. Stejná odměna za stejnou práci na stejném místě. Teď se vyžaduje, aby členské státy také řádně tuto směrnici implementovaly a abychom také zaručili follow-up. Evropský orgán pro pracovní záležitosti je velice důležitá součást této práce, protože povede k lepší výměně informací mezi jednotlivými členskými státy. Víme, že tady dochází stále k celé řadě nesrovnalostí a zneužívání při, při platbách do systému sociálního zabezpečení, že tady nedochází k dostatečně výměře informací. Proto potřebujeme dobře fungující systémy sociálního pojištění a můžeme přispět k tomu, aby aby lidé najednou neseděli mezi dvěma židlemi, pracovali-li v různých členských státech. Je dobré, že jsme se dostali, dospěli ke kompromisu, že se akceptovaly určité ústupky, ale také Teď je přerušena řečnice. Chtěla jsem jenom poděkovat za spolupráci v tomto legislativním období.

dobrovolná a eh, aby členské státy respektovaly to postavení které mají mít eh, inspektoři v daném státě. děkuji. Prosím pěkně, drazí kolegové, stále ještě tady hovoří eh, vaši kolegové, sedejte si v tichosti. Paní Tomašič. gospođo predsjednice velika sam zagovornica osiguravanja visoke razine prava radnika i. já podporuji e, práva zaměstnanců a vytvoření takového sociálního klimatu kde bude normálně respektovat pracovní právo. v některých částech evropy tomu pořád ještě tak není. a, e, i když máme dobrá práva, ale ta jsou někdy zpravována s velkou byrokracií. Jak je to možné? Je to jednoduché. Administrativní gremia nejsou zárukou pro prosazování práv pracujících. Naopak, čím více pracovního práva a byrokracie máme, tím horší je ochrana pracovníků. Já nepodporuji vytvoření tohoto orgánu, protože to znamená další byrokracii a další boj proti neefektivním orgánům a některé instituce za to zaplatí. Ale kdo za to zaplatí nejvíce budou pracující? Děkuji vám. Děkuji paní Kuněva. Prosím, kolegové, stište se. Děkuji. Evropská agentura pro pracovní záležitosti to na první poslech působí velice dobře. Ovšem co máme říci pracovníkům, kteří nedostávají své mzdy nebo nemají sociální zabezpečení nebo nejsou dostatečně pojištěni proti rizikům vyplývajícím z výkonu jejich profese? Takových občanů jsou celé stovky, tisíc, jsou celé EU. Jsou to oběti eh, práce na černo. Tady potřebujeme skutečná opatření a ne pouze prázdná slova. Jakou skutečnou hodnotu má takovýto nový orgán pro pracovní záležitosti, pokud nebude prodávat kontroly a nebude mít registr veškerých porušení? Pokud to má být správní orgán, který bude fungovat dobře, tak musí pracovníky skutečně chránit a musí vytvářet dobré, spravedlivé podmínky eh, na pracovních trhu. Proto potřebujeme, aby takováto, takovýto orgán měl i sankční možnosti. Děkuji a nyní paní Jaslověcká. Děkuji, paní předsedající. Eh, vytvoření eh, úkoly nové agentury dávají velký potenciál mít vliv na. Prosím, stižte se. Milí eh, na mobilitu v Evropské unii. Eh, Něco už tady eh, nakousla paní komisařka, pokud jde o sběr údajů, analýzy situace na vnitřním trhu, podpora spolupráce mezi kontrolními institucemi členských států. To je jenom část úkolů nové agentury, díky kterým možná bude moci potírat protekcionismus anebo nepatřičné používání mobility v Evropě. Jestli ten potenciál bude naplněn, bude záležet na lidech, kteří agenturu povedou a budou v ní pracovat, eh, bude eh, záležet na tom, jak eh, široce reprezentované tam